Eh, next point. Da, dámy a pánové, vážení kolegové, dalším bodem na pořadu jednání je hlasování. Rád bych se vám všem omluvil, že jste museli čekat 15 minut, ale toto spoždění bylo způsobeno velmi živým, živou schůzí koordinátorů s dobrými výsledky. Takže všechno je v pořádku, žádné pnutí po schůzi koordinátorů, ale trvalo nám to mnohem déle, než jsme předpokládali, takže po, proto jsme se spozdili, protože jsme museli dokončit všechny, eh, všechno, co jsme měli plánováno. A nyní máme čtyři zprávy k hlasování a máme více než hodinu k dispozici, takže uvidíme a eh, podívejme se tedy k, evropském, k návrhu zprávy o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny. Spravodajkou je Barbara Kapl. A začneme samozřejmě zkušebním hlasováním. E, mám otázku. Zlobíte se na nás kvůli spoždění? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ej, máme o jednoho poslance víc. Takže vidíte výsledek. Prověříme. A nyní se podívejme, projdeme k hlasovacímu seznamu. Pozměňovací návrh 68, ne, 50, 56 eh, a 68 jsou stejné. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítá se. 73 a 76 unblock pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 78 pro, proti, ne, promiňte, 75 pro, proti, zdrželi se, e, zamítá se, 78 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 18 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 80, prověříme, končím hlasování. EPP a ALDE mají o jednoho poslance víc. EPP pořád ještě má víc. Končím hlasování. Přijat. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 85. 85. Prověříme. Končím hlasování. Zamítá se. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 88 pro, proti, zdrže, prověříme. 88 Končím hlasování. Zamítá se. 89 pro, proti. Prověříme opět. 89. Končím hlasování. Přijat. 90 pro, proti 90 prvě elektronicky. Končím hlasování. Přijat. 91, 2 do 61 unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se? 62 pro? Proti? zdrželi se, zamítá se. 97 e, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 10, 82, 83, unblock pro, proti, přijat. 84 pro, ten je přijat jdeme na pozměňovací návrh číslo 20. A přeskočíme k pozměňovacímu návrhu číslo 20. Pro. Hlasy proti. Prověříme pozměňovací návrh číslo 20. Končím hlasování. Zamítá se. 102 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 103 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, unblock od 21 do 32, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 34 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 107, 115 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 108 až 155 unblock, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 39 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 40, ještě prověříme 40. Končím hlasování. Zamítá se. 41 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 42 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 43 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 44 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 45 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 46 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 47 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 50 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 52 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 57 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 58 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 56 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 59 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 66 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 57 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A konečné hlasování bude elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva při návrh přijat. 39 proti 6. A nyní máme eh, legislativní eh, ustanovení. Eh, zde se žádá o nominální hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. k meziinstitucionálnímu jednání potřebujeme většinu poslanců v našem výboru, ne tedy přítomných, ale členů výboru. A nyní jmenovité hlasování, které se týká e, interinstitucionálních jednání. Zahajuji hlasování, končím hlasování. to je e, obrovská většina, takže je mandát pro e, inter, meziinstitucionální jednání. E, děkuji a blahopřeji zpravodaji a přejdeme k návrhu zprávy o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Paloma López Bermecho. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, e, přijat. 59 pro, proti, e, prověříme. 59. Končím hlasování. Zamítá se. Kompromis 14. Kompromisní návrh číslo 14. Co se děje? Příliš brzy jste ukončil hlasování? kompromis 14. Ne, Eh, ne 59, ne 59. Promiňte, prosím, pane předsedo, eh, musím, nemůžeme, nemůžeme opakovat hlasování, ale my jsme nehlasovali o návrhu, e, pozměňovacím návrhu 59, protože e, jsme to nestihli. Dva kolegové e, nehlasovali, protože hlasovací zařízení nefungovalo. Můžete se na to podívat, můžete to prověřit, máte o dva hlasy méně. Vážení kolegové, mohu čekat déle, bude nám, zabere nám to dvě hodiny, souhlasím s vámi, ale v polovině hlasování nemůžeme měnit pravidla. Eh, bylo to totéž, měli jsme, eh, měli jsme po každé stejnou dobu na hlasování, takže já najednou nemohu se vracet k hlasování eh, zpět budu čekat déle, pokud půjde o prověření, budu čekat déle. A pokud půjde o jmenovité hlasování, eh, taky, eh, protože eh, o velmi mě mrzí, velmi mě to mrzí, ale nemůžeme se vracet už k odhlasovatému. To je, není výjimečná situace, budu čekat déle, omlouvám se, ale nemohu se vracet předcházejícímu hlasování. Kompromisní eh, pozměňovací návrh číslo 14 pro, proti, prověříme. Kompromis 14. Eh, nechám delší dobu na hlasování, prověříme. EPP příliš mnoho lidí, končím hlasování. E, přijat. E, další kompromisní návrh 14. Hlasy pro, proti. Prověříme. Dodatečný kompromis 14 e, prověříme. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 15. Hlasy pro, proti zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. Přijat. 72 hlasy pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 72. 72 prověřujeme elektronicky, končím hlasování, zamítá se, kompromis 16, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Osmdesát hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 84, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, e, to raději prověříme, takže kompromis 18 kontrolujeme, kompromis 18 Nyní hlasování končí a je to zamítnuto. 92. Omlouvám se. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? 85. Ještě jednou, protože jste možná eh, nečekali, že o tom nechám hlasovat. Takže pozměňovací návrh 85. Kdo je proti? K pro. Proti. Kdo se zdržel? Musíme to prověřit. Bohužel tady prověřujeme 85. -ku. Nyní hlasování končí a je to přijato. A nyní se dostáváme 90. Kdo je pro? Proti? To raději prověříme. Takže pozměňovací návrh 90 kontrolujeme. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Měli bychom to ještě jednou prověřit. 91. Hlasování končí a je to zamítnuto. Tentokrát je to zamítnuto 92. Kdo je pro? Proti? Je to zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to prověříme. 101. Hlasování končí a je to zamítnuto. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 122. Kdo je pro? Kdo, eh, kdo, se, kdo je proti? Kdo se zdržel? 123. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 131, kdo je pro, proti. Raději to prověříme. 131. Raději tedy prověříme 131. Hlasování končím a je to zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Raději to prověříme. Prověřujeme 132, hlasování končí a je to zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 137. Kdo je pro? Proti? To raději prověříme. Takže 137. Kontrolujeme 137. Hlasování končí a je to přijato. 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Sto třicet devět. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 23 kdo je proti, eh, kdo je, kdo je, kdo se zdržel, je to přijato. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, to prověříme, takže kompromis 24. Kompromis 24. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 146. Kdo je pro? Proti? Prosím, zvedněte ruku ještě jednou. 146. Kdo je pro? Proti? To prověříme. 146. Kontrolujeme 146. Hlasování končí a je to přijato. 147. Kdo je pro? Proti? To raději prověříme. 147. Hlasování končí. Je to přijato. 148. Kdo je pro? Proti? Je to stejná většina. Je to přijato. 149. Kdo je pro? Proti? To budeme muset prověřit. Takže kontrolujeme 149. Hlasování končí a je to zamítnuto. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to prověříme. Zamítnuto 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 152. Kdo je pro? Proti? Musíme to prověřit. Takže Eh, kontrolujeme 152. Hlasování končí. A je to zamítno. 153. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 154. Kdo je pro? Proti? To prověříme. Takže 154 kontrolujeme. Hlasování končí a je to zamítnuto. Envy 2. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? To prověříme. Prověřujeme kompromis 25 a já tímto zahajuji hlasování. A je to přijato. 162 jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní dodatek ke kompromisu 25. Kdo je pro? Kdo je proti? To raději prověříme. Takže doplnění ke kompromisu 25. Já v tuto chvíli hlasování končím a je to přijato. 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Měl bych to prověřit. 164. Kontrolujeme. Hlasování končí a je to přijato. 165. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 166. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní dodatek ke kompromisu 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 172, omlouvám se, doplnění k doplnění ke kompromisu 26. To je velmi komplikované na vysvětlení. Takže pozměňovací návrh 186. Kdo je pro? Proti? Prověříme to. Pozměňovací návrh 186. Hlasování končí. A je to přijato. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 174. Kdo je pro? Kdo je, je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 188. Kdo je pro? Proti? zdržel se, eh, přijato, ale raději to prověříme. Takže 188. 188. Hlasování končí a je to přijato. 189, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Stejná většina, kompromis 90, 21, eh, pardon, eh, přijato. A nyní doplnění ke kompromisu 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis uh, eh, 30, kdo je pro, proti, zdržel se, je to přijato. A nyní uh, doplnění ke kompromisu kdo je pro, proti. Musíme to prověřit. Doplnění ke kompromisu 30. Hlasování končí a je to zamítnuto. Tentokrát je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 200. Kdo je pro, proti? Zdržel se? Prověříme to. Myslím si, že to bylo přijato. Pozměňovací návrh 200. Hlasování končím. Je to přijato. 201. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 202. Kdo je pro? Takže 201. Kontrolujeme. Kontrolujeme 201. Hlasování končí a je to zamítnuto. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Měli bychom to zkontrolovat. 202. Kontrolujeme. Hlasování končí a je to zamítnuto. 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to prověříme. Omlouvám se. Neptal jsem se kdo se zdržel. Takže 203. Hlasování končím. Je to přijato. 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 205. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To prověříme. Prověřujeme 205. Hlasování končí. Je to přijato. 206. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 207. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 208. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Komis, kompromis 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, nyní další pozměňovací návrh, e, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 32, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 100, 212, pardon, do, to je doplnění ke kompromisu 32. Kdo je pro? Proti? To raději prověříme. 219. Hlasování končí a je to zamítnuto. Tentokrát je to zamítnuto. 224. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme. Dvěstě dvacet čtyři. Končím hlasování a je to zamítnuto. 225. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 226. Kdo je pro? Kdo je proti? To prověříme. 226 prověřujeme. 226, končím hlasování. Zamítá se. 227 hlasy pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. 228 hlasy pro. Proti. Prověříme 228. Prověřujeme pozměňovací návrh 228. Končím hlasování. Zamítá se 229 hlasy pro, proti, zdrželi se, raději prověříme, pravděpodobně je přijat, ale není to jasné, 229, hlasujeme elektronicky, Končím hlasování. Přijat. 230 hlasy pro, proti, zdrželi se. Musíme to prověřit. Nebylo to jasné. 230 tedy. Končím hlasování. zamítá se, 231 hlasy pro, proti, zamítá se, kompromis 33 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 33a, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, e, dodatečný kompromis 33a, pro, proti, zdrželi se přijat, 240 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 240. Končím hlasování. Zamítá se. 241 hlasy pro, proti zdrželi se přijat. 243 pro, proti, zdrželi se, přijat, 244, pro, proti, zdrželi se, přijat, 245, pro, proti, zdrželi se, prověříme, 245, prověříme elektronicky, končím hlasování, přijat, 246 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 246 musíme prověřit elektronicky. Končím hlasování. Zamítá se. 247 hlasy pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 247 Končím hlasování. Přijat. Kompromis 34. Hlasy pro. Eh, pane předsedo, eh, když ohlašujete výsledek, můžeme ho vidět eh, na obrazovce? Při posledních dvou hlasováních jste řekli jenom zamítá se nebo přijat, ale neviděli jsme výsledek na obrazovce, rádi bychom ho viděli. Kompromis 34. Hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměvací návrhy 255, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 256 pro, proti, zdrželi se, přijat. 257 pro, proti, zdrželi se, Prověříme. 257. Prověřujeme. Končím hlasování. 257 zamítá se. Kompromis 35 pro. Proti. Prověříme. Kompromis 35. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 36. Hlasy pro. Proti. Prověříme. 36. Prověřujeme eh, kompromisní pozměňovací návrh 36. Končím hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 265, 266 dohromady. Pro, proti, prověříme. Dva podměvací návrhy. Prověřujeme 265, 266. Končím hlasování. Zamítá se. Vážení přátelé, takže eh, přecházíme na 267 pro, proti, zdrželi se, z, prověříme. 267. Končím hlasování. Přijat. 260. Ne. Jdeme na 268 pro, proti, prověříme, 268 prověřujeme, končím hlasování, promiňte moment, něco nefunguje? Není možné Stalo, se to tež, eh, co eh, bylo předtím, bylo, eh, byl problém s hlasováním. Já jsem neměl problém změnit hlasování dříve, než bylo uzavřeno. Rozumím, kolegové, je to problém. Já jsem neuzavřel hlasování 268. 268 takže 268. Ale žádám vás, abyste si vyměnili místa, vezměte si kartu a sedněte si jinam a požádáme služby eh, technické, aby toto vyřešili, protože eh, není možné takto pracovat. Eh, sedněte si prosím na jiné místo. E, kolego Tamburano, je to není v pořádku? Ano, takže kolegové, znovu hlasujeme o pozměňovacím návrhu 268. Jde o elektronické hlasování. 268 hlasujeme znovu. Končím hlasování. Zamítá se. 269 hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme. 269. Končím hlasování. Zamítá se. 270 pro, proti. Prověříme. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 37. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se přijat. 275 hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme, 275. Prověřujeme. Končím hlasování. Zamítá se. Kompromis 38 hlasy pro. Proti. Prověříme. To je velmi důležité. Kompromisní pozměňovací návrh 38. Končím hlasování. Z- zamítá se. Pozměňovací návrh 276 a 277. Hlasujeme dohromady. Hlasy pro. Proti. Prověříme. 276 a 277 končím hlasování. Přijat. 281 hlasy pro. 281 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 282 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 283 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, NV5, hlasy pro, proti, zdrželi se, E, přijat, kompromis 39 pro proti zdrželi se přijat, 289 e, pro proti zdrželi se přijat, 290 pro proti zdrželi se, prověříme 290, prověřujeme pozměvací návrh 290, končím hlasování, přijat, 291 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 292 pro, proti, zdrželi se, přijat, 293 pro, proti, přijat, 294 pro, proti, musíme prověřit, 294 Elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítá se kompromis 40 pro, proti, zdrželi se přijat. Dodatek ke kompromisu 40 pro, proti, zdrželi se přijat. E, tento dodatek e, 302 pro, proti, z, z, prověříme, 302, končím hlasování, zamítá se, 303 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 303, Končím hlasování. Přijat. Kompromis 41. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 306 e, pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 307 pro. Proti. Prověříme. 307. Končím hlasování. Přijat. 308 pro. Proti. Stejnou většinou přijat. 309 pro. Proti. Měl by být zamítnut. Ano, je zamítnut. 310 pro proti, prověříme. 310 elektronicky. Končím hlasování. Zamítá se kompromis 42, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Envy 22, pro, proti, zdrželi se, přijat. 320 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijat. 322 pro, proti, prověříme. 322 elektronicky. Končím hlasování. Přijat. 323 pro, proti, eh, zdrželi se přijat, 324 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 326 pro, proti, zdrželi se přijat, 327 pro, proti, zdrželi se přijat, 328 pro, proti, zdrželi se přijat, 330 pro, ne, 328 prověříme, můžeme. 328 tedy, kolegové, vracíme se k pozměňovacímu návrhu 328 a prověřujeme elektronicky, končím hlasování. Zamítá se 330 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat 332 pro, proti, zdrželi se, přijat 333 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 333 prověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítá se 334 hlasy pro. Proti zdrželi se přijat kompromis 43 pro. Proti zdrželi se přijat 342 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 343 pro, proti, zdrželi se přijat, 344 pro, proti, zdrželi se přijat, 345 pro, proti, zdrželi se přijat, Envy 24, druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijat. Agri 13, pro, proti, zdrželi se, přijat. Agri 14, pro, proti, zdrželi se, přijat. Agri 5, pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď kompromis jedna pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh čtyři pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis tři pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis čtyři pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, Prověříme, zda je přijat. 12. Končím hlasování. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat,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 přijat, kompromis 12 pro, proti, přijat, pro, proti, prověříme, kompromis 12. Takže kompromis 12 kontrolujeme elektronicky a nyní hlasování končíme, je to přijato. 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme to, prověříme to. 48, v tomto případě bychom měli mít jistotu, takže 48. Hlasování končí a je to zamítnuto. 51, kdo je pro? Proti? Prověříme to, takže kontrolujeme 51. Hlasování končí. A je to taktéž přijato. 58. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ne, nezvedáte ruce dostatečně, takže zkontrolujeme 58 a prosím vás, abyste zvedali ruce dostatečně. Aby to bylo jednoznačné. Hlasování končí. A je to přijato. Tentokrát je to přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, které proběhne elektronicky, jmenovité hlasování, elektronické a jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Elektronické jmenovité hlasování. Pokud hlasovali všichni, tak hlasování končím. 34 pro, 30 proti, nikdo se nezdržel. Děkujeme. Skvělé hlasování, nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to.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 Zkontrolujeme 123 a nyní hlasování končím. Je to zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 128. Kdo je pro? Proti? Myslím, že bychom to měli zkontrolovat. 128. Hlasování končí a je to přijato. Tím se dostáváme k 230. Pardon, ke kompromisu 9. Omlouvám se, ke kompromisu 9. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 149. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 159. Kdo je pro? Proti? raději to prověříme. Bude lepší, když to prověříme. Takže 159. Prověříme 159. A nyní hlasování končím. A je to přijato. 154, druhá část. Kdo je pro? Proti? Prověříme to. 154, druhá část druhá část 154. Hlasování končí a je to zamítnuto. NV 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. NV 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. NV 48, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 174, e, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 177, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 184, kdo je pro, proti, to raději prověříme. 184. Není hlasování končím. A je to zamítnuto. Tentokrát je to zamítnuto. 185. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 192, kdo je pro, proti, zdrž, zdrželi se to raději, prověříme, 192. 192, to prověřujeme. A nyní hlasování končím. Je to zamítnuto. 189 a 190 společně, protože jsou to stejné pozměňovací návrhy. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní kompromis 13. Máte pravdu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 200. Kdo je pro? Proti? To prověříme. Takže 200. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 200. Hlasování končím. Je to zamítnuto o jeden hlas. 205. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 203. Kdo je pro? Proti? To raději prověříme. 203. Musíme prověřit elektronicky. Končím hlasování. Zamítá se. 204 hlasy pro. Proti. Prověříme raději. 204. Končím hlasování. Zamítá se. 206 hlasy pro proti, zdrželi se, zamítá se, stejnou většinou 207 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijat, 217 pro, proti, zdrželi se, přijat, 218 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 15 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 225 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 226 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 226. Končím hlasování. Zamítá se, takže přecházíme na 230 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 231 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 233 pro, proti, zdrželi se přijat, 235 pro, proti, prověříme, 235, Končím hlasování, zamítá se. 236 hlasy pro, proti, e, zdrželi se přijat, 237 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 248 8 a 249 dohromady jsou identické pro, proti, prověříme. 238, 239, končím hlasování. Zamítá se 241 hlasy pro, proti pro, prověříme ještě jednou. 241. Končím hlasování. Zamítá se. 242 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 242, 242. Končím hlasování. Zamítá se. 243. Pozměňovací návrh 243. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se. E, kolegové, zvedejte ruce eh, eh, a nerušte nás, prosím. Eh, kolegové, vím, že v, eh, v komité ITRA je všechno velmi zajímavé, ale nyní hlasujeme a nevidím dobře kolegy. Takže ještě jednou 243, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme, protože to není zcela jasné. Končím hlasování zamítá se. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 245 pro, proti, zdrželi se, přijat. 246 pro, Ne, promiňte. Ne, promiňte, o 246 nemáme hlasovat. 248. Hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme 248. Končím hlasování. Zamítá se. Kompromis 17. Hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 257 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 258 pro, proti, zdrželi se, přijat, 262 pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 10a pro, proti, zdrželi se, vy jste rozdělení podle politických skupin, takže musíme hlasovat elektronicky. Kompromis 10a. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 18, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 267, druhá část. Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 266, první část, pro, proti, zdrželi se, přijat. 269, druhá část, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. NV 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. NV32 pro, proti, zdrželi se, přijat. NV52 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 274 pro, proti, zdrželi se, přijat. 275 pro, proti, prověříme, 275 musíme prověřit elektronicky, 275, končím hlasování, zamítá se, 276 pro, proti, zdrželi se, přijat, 277 pro, proti, zdrželi se přijat, 279 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 19 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, NV 8 pro, proti, zdrželi se přijat. nv 12 pro, proti, zdrželi se přijat. nv 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 291 pro, proti, prověříme. Pozměňovací návrh 291. Končím hlasování. Zamítá se 293 pro, proti, zdrželi se, přijat 294 eh, pro, proti, zdrželi se, přijat kompromis 19a pro, proti, zdrželi se, přijat ale prověříme raději, je to kompromisní návrh, takže kompromisní návrh 19a. 19a, končím hlasování. Je přijat. 295 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 297 pro, proti, zdrželi se, prověříme 297. 297 končím hlasování. Zamítá se 298 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 19b pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijat. NV37, druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijat. 303 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. NV56, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijat. 311 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 311. U SAD o jednoho víc hlasuje. Končím hlasování zamítnut. 312 pro, proti, zdrželi se, eh, přijat 313 první část, pro, proti, zdrželi se, přijat druhá část, 313 pro, proti, zdrželi se, zamítnout, vy 313 elektronicky prověříme druhá část. Končím hlasování. SAD má o jednoho víc. Končím hlasování. Zamítá se 314 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 315 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 316 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 317 pro, proti, zdrželi se, přijat, 318 pro, proti, zdrželi se přijat. 319 pro, proti, zdrželi se přijat. 320 eh, pro, proti, prověříme elektronicky. 320. Pozměňovací návrh 320, končím hlasování. Zamítá se 321 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 322 pro, proti, zdrželi se, přijat 323 pro, proti, zdrželi se, přijat 324 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 325 pro, proti, prověříme, 325, prověřujeme pozměňovací návrh 325, končím hlasování, zamítá se, 326 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 327 pro, proti, zdrželi se přijat, 328 pro, proti, zdrželi se zamítnut, NV 45 pro, proti, zdrželi se přijat, 46 pro, proti, zdrželi se přijat, NV 47 pro, proti, zdrželi se přijat, NV 54 pro, proti, e, e, e, přijat, kompromis 1 pro, proti přijat, pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 19 pro, proti, pravděpodobně je, se zamítá, ale prověříme elektronicky 18. Elektronicky 18 prověřujeme, končím hlasování. Zamítá se, ale malým rozdílem 12, 20, pardon, pro proti zdrželi se, zamítá se, kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, přijat, 28 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 29 pro, proti, zdrželi se, přijat, 31 pro, proti, zdrželi zdrželi se, musíme prověřit. Zase eh, rozdílné hlasování podle politických skupin. Končím hlasování eh, k pozměňovacímu návrhu 31. Končím hlasování tedy. Zamítá se 33 pro, proti, zdrželi se přijat, 34 pro, proti, zdrželi se přijat, 35 pro, proti, zdrželi se přijat, 36 pro, proti, zdrželi se přijat, 37 pro, proti, zdrželi se přijat, 38 pro, proti, zdrželi se přijat, 39 první část, pro, proti, zdrželi se přijat, 39 druhá část, pro, proti, zdrželi se, prověříme, prověříme pozměňovací návrh 39 druhá část, Končím hlasování. Zamítá se. A nyní pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se přijat. 3, 4 a 12 dohromady, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 5 eh, pro, pod pozměněc jsem vypadá, takže pět eh, pro, proti, zdrželi se, přijat, šest pro, proti, zdrželi se, přijat, sedm pro, proti, zdrželi se, přijat, eh, osm pro, proti, zdrželi se, přijat, devět pro, proti, zdrželi se, přijat, devět, devět prověříme elektronicky, Prověřujeme 9, eh, končím hlasování, přijat, 10 pro, proti, zdrželi se, přijat, 11 pro, proti, zdrželi se, přijat a nyní jmenovité eh, konečné hlasování elektronicky o eh, celém návrhu. Je to zpráva pana Markuse Pípera. Končím hlasování. 34 pro, 25 proti a jedna, jeden se zdržel hlasování. Děkuji vám mnohokrát a přecházíme k poslednímu hlasování. Je to poslední hlasování. Budou to dvě hodiny. Vy jste hovořil o hodině, bude to víc. No, no, i felt it. Uh, probably we will be than two hours. Snad se nám to podaří zvládnout dříve než během dvou hodin. Nyní se dostáváme ke zprávě pana Januše Levandovského. Týká se přípravy povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020 příspěvek parlamentu předcházející návrhu komise. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. dva Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, přijato tři Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. čtyři Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis jedna Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato deset Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto jedenáct Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kom 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 27, kdo je pro, proti, to raději prověříme. Prověřujeme 27. Dvacet sedm a já nyní hlasování končím. Je to zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 29, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 2, 35, Eh, pardon, 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 37, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 40 s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou nějaké eh, výhrady vůči tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Eh, nikdo nic nemá, pravděpodobně to znáte všichni přesně z paměti. Žádné výhrady nejsou, to znamená pozměňovací návrh 40 společně s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato takže nyní hlasujeme elektronicky. Bude to poslední dnešní hlasování. Eh, bude nám to jistě všem velmi líto, že bude hlasování u konce, takže eh, je to přijato a blahopřejeme panu zpravodaji. Kolegové, prosím, zůstaňte tu ještě do půl jedné. Okay. Thank you very much. Děkuji vám všem. Okay. Dear colleagues, ladies and... Milí kolegové, dámy a pánové, teoreticky máme 34 minut na tři body, na tři témata. Eh, jsem přesvědčen o tom, že se nám to podaří zvládnout, protože ve výboru ITRE je možné všechno. Pokud budeme postupovat organizovaně a systematicky kupředu, tak se to podaří. A kromě toho e, jsou tu e, tři informace s krátkou diskuzí, pokud budete chtít. Nejprve tedy Jiří Buzek, Adam Gierek, následně a Frederik Federley. To jsou tři témata, tři body na našem dnešním programu. Mohu vám slíbit, že budu hovořit pět minut, ne déle. Jde o rozpočet na rok 2017, na, o mandát k zahájení třístranných jednání. To znamená, že to je velmi důležité. Je to důležité pro výbor ITRE z hlediska třístraného jednání. Jde e, o to, co tedy zahrneme do stanoviska ITRE. Je to pro vás důležité. Pokud byste se mě chtěli na něco zeptat, tak já na to velmi stručně odpovím. Za prvé, musíme zaručit, aby rozpočet na rok 2017 eh, se zaměřil na růst, který bude založen na znalostech, bude inteligentní, udržitelný a bude podporovat začlenění. Tady tedy zmiňujeme čtyři věci. Druhá věc, druhá důležitá věc. Pokud chceme takového růstu dosáhnout, tak potřebujeme, aby dobře fungovaly víceleté programy, jako je COSME, Horizont 2020 a tak dále. Za třetí, třetí důležitá věc. Volám potom, požaduji, aby se obnovili, znovu naplnili rozpočtové linky pro Horizont 2020 a pro nástroj pro propojení Evropy. Pokud jde o Horizont 2020, tak jeho míra úspěšnosti je v tuto chvíli pouze 13 či 14 z původních 20 až 22 u sedmého rámcového programu. A to tedy znamená, že míra úspěšnosti je mnohem menší u horizontu 2020. Nepochybně je to dáno i nedostatečným financováním. Domnívám se, že právě to je v té snižující se míry, míře úspěšnosti klíčový faktor. A myslím si, že pro nás je to velmi eh, nebezpečné. Chtěl jsem to zmínit. Bod číslo čtyři. Vyzval jsem komisi, aby poskytla dostatečné zdroje agentuře ENISA, to znamená agentuře pro bezpečnost sítí a informací. A rád bych vám k tomu řekl něco blížšího. My už jsme o této záležitosti ve výboru i diskutovali Já musím říct, že pro některé z vás to bude eh, poměrně eh, snadné. Pokud budete mít dotazy, tak eh, na ně rád odpovím. Bod číslo 5. Pokud jde o energetiku, což je věc nebo záležitost pro náš výbor typická, je potřeba dosáhnout cíle energetické unie. Trh s energií se musí naplnit, to ovlivní bezpečnost dodávek energie, e, společné výzkumné centrum, energetickou účinnost a tak dále. projekty společného zájmu jsou také velmi důležité z hlediska energetiky. Bod číslo 6 v mém stanovisku. jde o to, aby bylo přiděleno dostatek finančních zdrojů agentuře EU pro spolupráci energetických regulátorů, agentuře ACER. Nepochybně velmi dobře víte, že na agentuře ACER závisí prakticky všechno. Vnitřní trh s energií, rozvoj infrastruktury, infrastruktury eh, monitoring velkou obchodu s energií, Obchodování na velkou obchodních trzích s energií je velmi důležité. E, to všechno tedy záleží na regulátorech a operátorech. To znamená, spolupráce energetických regulátorů je velmi důležité, důležitá z našeho hlediska. A konečně bod číslo 7. Upozornil jsem na význam ITER, programu ITER. Jak víte, Není to ITRE, to ITER, pouze drobný rozdíl. A potřebujeme podporu, abychom dosáhli pokroku. Víme, že není jednoduché získat podporu pro program ITER. Nicméně eh, bychom v tom neměli polevit. Měli bychom odstranit prodlení při platbách a získat odpovídající finanční prostředky. To znamená, že jsem formuloval sedm zásadních bodů. Pokud máte nějaké otázky nebo něco podobného, tak vás prosím, abyste se ptali nebo abyste formulovali uh, svoje dotazy, pokud chcete něco doplnit. Vypadá to, že někdo další, že se tady nikdo nehlásí. Ano, pan Telička, takže prosím. Ano, před, pane předsedo, já budu velmi stručný, protože nemáme moc času. Rád bych vám poděkoval za návrh stanoviska. Myslím si, že to je poměrně dobrý základ. Z hlediska politického eh, se snadno mohu podepsat pod ty jednotlivé body, ale v tuto chvíli mi dovolte, abych zdůraznil tři body, které podle mého názoru by neměly být po, po, zapomenuty a měly by být více zdůrazněny ve návrhu vašeho stanoviska. Investice do výzkumu a vývoje, jak jste sám řekli, je naprosto klíčová pro konkurenceschopnost EU, ale podle mého názoru je to také důležité pro eh, budoucí koncepci eh, eh, výzkumných a inovačních sítí v EU. To znamená, že podle mého názoru bychom v Evropské unii měli poskytnout dostatek finančních prostředků právě na tuto oblast. Druhá věc, malé a střední podniky. Já vím, že se často říká, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Já si myslím, že musíme všichni, všechny přesvědčit o jejich významu a právě proto bychom se měli v tom stanovisku soustředit také na programy zaměřené na malé a střední podniky, včetně startupů. Eh, pozornost bychom měli věnovat také eh, rizikovému financování. Třetí věc, rád bych eh, zdůraznil dostatečné financování Eh, které by mělo být poskytnuto projektům, které umožní přechod naší ekonomiky eh, k cirkulární ekonomice, ke kruhovému hospodářství. Já vím, že to je jedna z priorit EU. Eh, my se tím budeme brzy zabývat nejde pouze o jednu z klíčových otázek, je to skutečně oblast, která může podnítit hospodářský růst a v tomto ohledu se domnívám, že bychom se měli soustředit i na financování té cirkulární ekonomiky. Myslím si, že to jsou tři body, které můžeme doplnit, ale jinak mohu konstatovat, že celkem eh, za to eh, souhlasím s tím, co jste sepsal. Pokud eh, mohu na to odpovědět hned, velmi stručně, protože nemáme hodně času, číslo jedna, první věc, kterou jste zmínil pravděpodobně bude potřeba o tom říci něco více. Eh, malé a střední podniky spadají do kosme. Eh, to je tedy hlavní zaměření programu Kosme, ale nepochybně bychom to mohli eh, ještě více doplnit. A pokud jde o cirkulární ekonomiku, tak to spadá hlavně do kompetence Envy, ne ITRA, ale určitě o tom můžeme něco říci. Očekávám, že výbor Envy k tomu řekne něco zásadního. Eh, pokud jde o tu cirkulární ekonomiku, to znamená, že by to mohlo být z tohoto hlediska zásadní, ale eh, va- vašim návrhům jsem otevřen. Chcete něco dodat? Ano, já s vámi souhlasím, pane předsedo, ale eh, soustředím se na cirkulární ekonomiku. Je potřeba, abychom se na, tom, na to dívali vyváženě, nejen z hlediska životního prostředí, ale také jako na otázku, která je důležitá z hlediska průmyslu. A jsem proto rád, že souhlasíte s tím, že ji tam krátce zmíníme. Pan Malagal, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji, pane předsedo. Myslím, že mohu, se mohu podepsat pod všechno, co zde bylo vyjádřeno, samozřejmě s výjimkou toho, co se týká dceru protože my zde nesouhlasíme, to jsme nakonec vyjadřovali, i pokud je o hlasování k revizi MFF. A myslím si, že musím opakovat, že také se to týká zpráv týkající se účetního dvora, pokud jde, eh, jde o ITER a eh, pokud jde o následující e, finanční období. Je zde konkrétní jeden bod, ke kterému, by, ke kterému bych se chtěl vyjádřit. Teď máme záležitost a měli bychom se věnovat tomu, co je po e, víceletém finančním rámci. E, to, co bude po té revizi víceletého finančního rámce. A já už teď říkám, že musíme dávat velký pozor na to, jak se skonkretizují ty různé trendy a strategie, eh, pokud jde o rozšíření koncepce finančních nástrojů a jaké budou dopady toho program, těch programů Horizont 2020 eh, a eh, pro výzkum na v pařížské konferenci se projevily určité nesouhlasné hlasy a uvidíme, jakým způsobem se bude vyvíjet naše politika ohledně klimatických změn a také se objevují nové eh, potřeby oblasti průmyslové politiky. E, teď hovoříme především o investicích do energetiky, o tom se hovořilo, ale také e, budeme investovat do e, konvergence regionů a do zmírnění rozdílů mezi regiony. Takže musíme konkretizovat své možnosti. Děkuji vám sorry, colleague. Uh, in the, in the case of court of auditors, uh, Pokud je o účetní dvůr, tak, ta, tak o té otázce se ze široka diskutovalo na výboru pro rozpočet, který k tomu připravil hlavní stanovisko, jak jistě víte. Ano, já tedy beru v potaz, že by to mělo být základem našeho rozhodnutí, ale pro, ná, pro mě eh, byly důležité všechny ty prodlevy, ke kterým v tuto chvíli došlo při platbách, ale jinak s vámi naprosto souhlasím. Dopady toho přeskumu v polovině období a další výsledky našich diskuze, ano, tak průmyslová politika, energetická účinnost, v tom s vámi naprosto souhlasím. Další řečník na eh, seznamu je pan Manka. Děkuji, pane před, Děkuji, pane předsedo, za slovo. Všichni si dobře pamatujeme, že roku 2014 Evropská unie dlužila téměř 25 miliard eur nezaplacených faktur. V roce 2015 to mělo být kolem 20 miliard, podařilo se to snížit na 17 miliard a to kvůli tomu, že se nedostatečně rychle realizovaly projekty v Evropské unii. Komise dodnes nám nepředložila Jaké důsledky mělo toto neplacení? Jednak z hlediska implementace, jednak z hlediska toho, že víte dobře, že pokud neplatí města obcím a neplatí svým dodavatelům, tak to může mít obrovské dopady na nezaměstnanost a vytváří to další deformace. Proto bychom měli požádat komisi, aby nám v určitém termínu zanalizovala, jaké dopady toto neplacení má, protože nás čeká možná za tři roky další vlna neplacení kvůli tomu, že se budou rychleji realizovat projekty. A když nebudeme mít čas platit, bude to mít další dopady. Tyto dopady bychom měli znát, proto by bylo dobré požádat komisi, aby nám předložila všechny analýzy za poslední čtyři roky, abychom věděli, jaké dopady toto neplacení mělo. Děkuji. Ano, děkuji. Já si myslím, že je to potřeba, nebo že je nutné, abychom to v tom stanovisku eh, zopakovali. Je to i eh, ve stanovisku výboru pro rozpočet. Dobře, takže nutné platby nebo eh, dopad neplacení v evropském rozpočtu. Ano, s tom s vámi naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím s vaší poznámkou. A nyní pan Benito Ziluaga. Eh, děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. My chceme, aby rozpočet Evropské unie, pokud jde o energetiku, byl zaměřen především na klimatické cíle podle pařížské dohody a v tomto smyslu Považujeme za důležité navýšit rozpočet v oblasti výzkumu a konkrétně v oblasti horizontu 29, kde bohužel došlo ke snížení rozpočtu a Samozřejmě také bychom chtěli podepřít nebo zvýšit ekonomickou efektivnost, zvýšit kvótu pro obnovitelné energie a e, za, začlenit potřebu také do energetického mix, eh, mixu. A pokud jde o energetický plán Junckerův, myslíme si, že se nesplnili v oblasti investic a pokud jde o financování vlastní Evropské unie, a také nebylo dosaženo žádných velkých investic do velkých programů, jako je například Kosme. A nástroj e, e, e, pro malé a střední podniky. Takže chci říci, že na závěr, že regionální iniciativy byly zcela opomenuty a lokální iniciativy tež. A pokud je o financování projektu ITER, tak my, jak už jsme se dříve vyjádřili, jsme úplně proti tomuto projektu. Myslíme, že je nutné ho, e, se na něj znovu podívat, je třeba e, zastavit jeho financování, protože je takovou černou dírou, do které padají finance zbytečně a jde vlastně proti e, tomu, kam, trendu, kam jdeme my, protože tam jde o financování výroby elektrické energie a její soustředění do jenom několika rukou. A proti tomu právě jsme a máme vážné pochybnosti také o bezpečnosti a o zpracování eh, jaderného odpadu. Takže si myslíme, že tento projekt by měl být zastaven. Děkuji vám. Um, eh, thank you, thank you very much, Děkuji, pane kolego. Obecně za to je to tak, že energetické otázky společně s otázky klimatickými jsou v mém stanovisku pojednány velmi eh, nebo dostatečně, ale možná bychom měli dodat, že Horizont 2020 eh, má tedy o 4 procenta víc eh, prostředků než eh, sedmý rámcový program, eh, takže tady dochází k pokroku. Možná, že není ten pokrok dostatečný, ale evropský rozpočet tímto, tímto způsobem roste. Je to 40% nárůst. Já tady s vámi souhlasím, pokud jde o ten obecný přístup. Inter fuze to jsou dvě různá témata, mohli bychom o tom diskutovat eh, z vědeckého hlediska. Nevím, jestli, to, jestli by to mělo smysl. Měli bychom hovořit i o základním výzkumu. Neměli bychom zapomínat na financování základního výzkumu. Neměli bychom ho zanedbávat. S tím souhlasím. Ale to je vědecká diskuze. To znamená, že to v tuto chvíli musíme formulovat takto. A nyní paní Kapl. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že v podstatě již všechno zaznělo. Určitě je potřeba dostatečné financování jak Horizontu 2020, tak nástroje pro propojení Evropy. Vy už jste sám upozornil na to, že ve smyslu nebo ve světle EFSI se míra úspěšnosti snížila. To musíme ještě jednou prověřit a určitě tady máme eh, nějaké rezervy v souvislosti s přeskupem, přeskupem v polovině období. Pokud jde o agentury ENISA a eh, pokud jde o EFSI, tak eh, na to bychom měli dbát. Eh, stejně tak eh, kosme, stejně tak cirkulární ekonomika, jak o tom říkal, hovořil pan Telička. I zaměstnanost je důležitá, to znamená, že to jsou ty důležité body, které podle mého názoru jsou v tom stanovisku dostatečně pokryty. Děkuji. Pokud jde o to EFSI, měli bychom k tomu říci, že zkrátka chceme zpátky naše peníze, chceme zpátky svoje peníze. Možná, že ne, ne, eh, ne pouze zpátky, ale chceme dokonce desetkrát nebo patnáctkrát více eh, v rozpočtu na výzkum. A nyní pan Kohlíček, prosím. Bych chtěl jenom doplnit to, co říkal kolega Maňka. My bychom měli nejen chtít od komise, aby nám vyčíslila ty ztráty, které byly tím, že se neplatily faktury, ale hlavně bychom měli chtít, jak zajistí, aby se do budoucna skutečně účty platily. To je důležité pro budoucnost. A pokud se týče ITER, můj kolega jistě neví, že to, co se zkoumá v malém na ITER, to probíhá na slunci, čili když eh, chce takovéhle věci zrušit, tak musí zhasnout sluníčko. Děkuji. To be closer to our sun. Paní Kapel ještě jednou? No, thank you. Eh, ne, nikoli, děkuji. Děkuji vám tedy za všechny připomínky. Byly velmi eh, eh, rozumné. Děkuji vám tedy ještě jednou. Pozměňovací návrhy eh, předkládejte k 24. Eh, květnu v 6 hodin odpoledne. Všechny pozměňovací návrhy, myslím, že se prakticky eh, na všechny můžeme, ve všech můžeme souhlasit a 31. května je lhuta k podávání, čili Eh, pozměňovací návrhy 24. května 6 hodin odpoledne a indikativní návrhy na pilotní projekty 31. května 12 hodin poledne tedy. A myslím si, že to je všechno tedy k, této, k tomuto bodu mandátu na třístraná jednání, pokud jde o e, náš, nás. A pak máme další bod, kterým je strategie Evropské unie pro vytápění a chlazení. A naším zpravodajem je pan Gierek. Máte slovo, prosím. Já rozumím, že v podobném trybě. E, dě, e, děkuji. Budeme postupovat, bo já budu postupovat podobně jako vy, pane předsedo, dámy a pánové. Vážení kolegové, ve strategii vytápění a chlazení nám dělá starost to, že prakticky 40 primární energie se spotřebuje právě na vytápění a chlazení. 50 z tohoto množství je vlastně utilitární energie, což znamená, že je možné dosáhnout větší efektivnosti konverze vytápění ve chlazení. V Evropské unii eh, se, zabývá, se tomuto věnujeme do různého stupně. Výroba elektřiny může být konsolidována a je možné eh, konsolidovat eh, energetický trh, ale vytápění a chlazení je lokální problém, je to velmi důležitá věc, ale je třeba ji řešit na místní úrovni. A je třeba zdůraznit, že toto přispívá k diferencované hierarchii priorit a akcí, které se přijímají v případě členských států, které přistoupily do, vstoupily do Evropské unie po roce 2004, eh, se zabýváme před, nebo zaměřujeme především na modernizaci budov, protože to je nejrychlejší způsob, jak eh, omezit emise CO2 a zvýšit eh, energetickou účinnost. A právě proto pro tento prioritní cíl potřebujeme finanční prostředky a, a, a, e, abychom mohli rozvinout oblast regionálních form, e, fondů pro rozvoj. Stanovení přízných limitů je e, omyl, který, nás, který musíme odstranit. A e, problém totiž je, že bytový fond Eh, především v panelových eh, bytech, je zaostalý a zastaralý. Další prioritou je konverze tepláren na sídlištích a kogenerace a vytvoření tzv. kogeneračních center, protože to je také dáno historickými rozdíly mezi východem a západem v Evropské unii a e, spotřebou plynu ve středomo- v oblasti Středomoří je problém, který je dán globálním oteplováním a ten e, se zase týká potřeby chlazení. Takže tímto e, Eh, proto tedy je třeba tam zvýšit eh, výrobu elektrické energie, která se eh, spotřebovává na chlazení. A zde také se přijímají různá opatření, která mohou být i architektonická. Potřebujeme také alternativní zdroje pro, za, pro topení i chlazení. Eh, rozvíjí se i výzkum a vytváří eh, nové průmyslové odvětví, kde eh, můžeme pomoci životnímu prostředí. V Evropě je toto novým specializovaným odvětvím. A pak je zde pár dalších věcí, které jsou popsány v mém návrhu. Podívejte se na něj, prosím. A chtěl bych vás také upozornit, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. května, což je velmi brzy. Hlasování ve výboru ITRE se uskuteční 12. července a hlasování na plenárním zasedání v srpnu. Děkuji vám, eh, kolegové. Eh, děkuji vám za příspěvek do diskuse a nyní EPP Stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se zpravodajem v mnoha bodech, pokud jde o vytápění a hlasování. My jsme o tom už diskutovali eh, odděleně v mnoha případech a v mnoha kontextech. A na druhé straně eh, ta zpráva hovoří o mnoha technických aspektech, ale já si myslím, že potřebujeme zdůraznit strategické zaměření. Takže právě proto si myslím, že je třeba předložit eh, pozměňovací návrhy a já sám některé předložím. Je důležité diverzifik, eh, eh, vzít v úvahu, že to jsou témata tedy velmi různá, vytápění i chlazení a je zde Eh, dimenze lokální, je eh, zde velká regionalizace a myslím si, že tyto aspekty je třeba eh, zdůraznit a podpořit mm, technologickou neutralitu a zdůraznit, že regionální a místní subjekty nebo úřady jsou významnými aktéry v otázce vytápění a chlazení, protože tam se na této úrovni se rozhoduje. E, myslím si, že musíme více zde otevřít finanční aspekt, samozřejmě obecně. V oblasti vytápění a chlazení obecně vidíme energetickou unii a e, kontext klimatické politiky a očekáváme, energetickou efektivnost eh, budov a revizi o přeskum směrni, příslušných směrnic a eh, myslím si, že v této zprávě bychom měli mít eh, právě přesné vodítko k přeskumu těchto směrnic. Děkuji vám a rád bych vás požádal, kolegové, abyste hovořili velmi stručně, stínový zpravodaj za ALDE, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, pan Petersen, děkuji eh, panu zpravodaji. My také považujeme roli vytápění a chlazení za nesmírně důležitou ve spojení s dalšími tématy, například bezpečnosti. Když se podíváme na eh, plynovou krizi nedávnou, tak to byla krize ve vytápění především. A je třeba se tedy podívat na obnovitelné zdroje energie a eh, regeneraci energie. Eh, samozřejmě sledujeme také vytváření pracovních míst a snižování nákladů. A role Evropské unie v tomto musí být spočívat v tom, že vytvoří nezbytné regulační prostředí protože to je v tomto kontextu velmi důležité, stejně tak jako legislativu, eh, samozřejmě pokud jde třeba o směrnici o energetické efektivnosti, účinnosti budov. A eh, chceme tedy eh, předložit integrovaná řešení tohoto, kde bude integrovaná Eh, obnovitelná energie pro eh, topení a eh, další. Takže my předložíme pozměňovací návrhy, které půjdou tímto směrem. A těším se na spolupráci se spravodajem a dalšími stínovými spravodaji. Stínový spravodaj za zelené, pan Javor není přítomen, ale pan Turmes je tady. Ano, chtěl bych poděkovat panu Gírkovi za to, že chce dát víc peněz eh, pro eh, eh, pro obnovu budov, pro větší efektivnost budov a my zde máme i taky v tomhletom smyslu budeme velmi explicitní. Chceme podporovat nejenom modernizaci, ale i přepo, pře, pře, přeorientaci na obnovitelné zdroje. Otázka chlazení je velmi důležitá. Mám otázky na vás, když říkáte, že jste pro technologickou neutralitu. Pan Děrek eh, v bodě 15 tady říká, že bychom měli přestat používat velmi zastaralá zařízení, takže máme dále používat eh, uhlí pro vytápění domů eh, v Krakově například teď už uznávají, že především pro vytápění budov to není už dobrý způsob, ale když hovoříte o technologické neutralitě, tak vlastně jste pr- jdete proti tomu. My dnes musíme používat moderní technologie, si myslím. Děkuji vám, paní Ernst za GUE, stínová zpravodajka. Herzlichen Dank. Srdečné díky také z mé strany celku jsme v celé řadě bodů byli příjemně překvapeni zprávou. Například eh, se také domníváme, že energetická účinnost musí sehrávat větší roli právě v oblasti chlazení a vytápění. A také se domníváme, že obnovitelná energie by měla hrát větší roli a především výzkum by měl hrát větší roli. Také podporujeme tu otázku z hlediska EFRA a také strukturálních fondů. Pak je tady řá, eh, část eh, problémů, které se nám příliš nelíbí. To se týká například jakéhosi návratu k těm fosilním Eh, palivům nebo k těm zdrojům energie, to se nám zdá trošku problematické. Také kapalný plyn. Takže tady potřebujeme konkrétní cestu z hlediska obnovitelných energií a je důležité říci, o jaký směr se jedná. Máme také problémy s těmi konvenčními eh, způsoby vytápění, jakou roli by měly hrát. Tady bychom se měli distancovat. Já se domnívám, že pokud hovoříme o této strategii a o těchto otázkách, tak pro mě to má smysl pouze tehdy, pokud skutečně půjdeme tímto směrem a budeme také přemýšlet nad tím, jak pokročit v obnovitelných energiích a také bychom měli tedy podporovat energetickou účinnost. Musíme být schopni prosadit energetickou účinnost. Musí tady nastat opravdový zlom. To nesouvisí s komunismem. Víte, že také celá řada novostaveb bylo postaveno vlastně po změně režimu a tam jsou také potřeby z hlediska energetické účinnosti, takže potřebujeme principiální přístup a o to bychom se měli také snažit. Uh, thank you very much, uh, Děkuji vám. Požádám tlumočníky, aby s námi ještě setrvali déle, zhruba 10 minut víc. Je to neobvyklá situace. Hlasování bylo velmi dlouhé a nemů, ne, neskončíme proto včas. E, očekáváme tedy vaše e, pochopení. Máme ještě dalších 10 minut a za e, DNF paní Kapel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tady bylo již řečeno, že se jedná o 50 spotřeby energie, které jsou v podstatě používány v chlazení a vytápění. Takže eh, to je opravdu největší odvětví obecně v Evropě, takže se domnívám, že tady jsou podstatné čtyři body, které také v té zprávě jsou docela dobře rozpracovány. Za prvé je to oblast budov, eh, to znamená zabránit uniku tepla, potom otázka eh, CO2 a účinného využívání energie, pak je tady také ta směrnice ohledně energetické účinnosti budov. Víte, že to je součástí refitu teď, protože účinnost této směrnice, jak jsme o tom již dnes hovořili, byla relativně nízká. Maximálně to byla 1,2 budov, které byly renovovány, to je velmi málo, takže to ukazuje, že eh, je eh, nutné konstatovat, že eh, ty postupy v jednotlivých členských států jsou různé. Potom druhý bod, inteligentní budovy a inteligentní systémy tak, aby se optimalizovalo využívání energie. Tady to bude záležet především na tom, abychom měli dostatečné prostředky pro výzkum a vývoj vedle té právní regulace. Musíme vytvořit pobítky. A třetí bod – chlazení, ještě v jižních zemích. Tady samozřejmě musíme klást důraz opět na účinnost, i výzkum se musí zlepšit v této oblasti. A poslední bod, lepší a optimální používání solárních zařízení, také z hlediska individuálních potřeb. Děkuji vám. A nyní dva Eh, eh, jedno, eh, řečníci, individuální řečníci, každý bude mít minutu navíce, pan Blanco López a potom pan Kolíček, ne, pan, pan Kolíč, Kolíček, minutu tři. Ta zpráva se zabývá naprosto správně praktickým technickým řešením, ale to je jenom jeden aspekt ze tří. Prvním aspektem, tím nejdůležitějším pro strategii, je teoretická studia Eh, například na univerzitě v Drážďanech se velmi dobře rozpracovala eh, teorie exergie, to znamená využitelné energie, ať už u chlazení nebo u otápění. Eh, protože moje dizertace se něčím podobným zabývala, tak o tom trošku něco vím a tam bychom měli dát velký důraz do budoucna. Praktická technická řešení, to je naprosto správné, to je zachyceno ve zprávě. A chybí nám tam třetí aspekt, a to jsou odpady. Například u tepelných čerpadel je velké množství odpadní vody, u kondenzačních kotlů máme opět odpadní vodu a nejen odpadní voda, ale i ty látky, které jsou tam rozpuštěné nebo dispergované, tak to jsou určitým způsobem odpady, které mohou být škodlivé. Čili já bych eh, chtěl podotknout, aby ve zprávě tyto dva aspekty, ta teoretická studie na jedné straně a na druhé straně ten aspekt odpadů, aby také byl zmíněn. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Máme zde zástupce Evropské komise, komise paní ředitelku Donnelly. Mám pravdu, není zde. Je tady někdo, kdo by se chtěl vyjádřit? Děkuji vám. My jsme si poznamenali velmi pečlivě připomínky výboru. Budeme sledovat vývoj této zprávy a konečnou verzi a vezmeme to, je to v úvahu pro naše další akce týkající se strategie pro vytápění a chlazení. Nevím, zda ještě máme čas k tomu, abych reagovala určité body, ale jinak eh, v celku souhlasíme s připomínkami. Eh, primárně významná je energetická účinnost budov, reno, v renovace, eh, modernizace, E, e, konverze. E, myslím si, že tohle Vaše připomínky jsou užitečné pro naše lidi, kteří na tom pracují a těšíme se na zprávu od výboru. Děkuji vám. Pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný, protože se domnívám, že bychom o tom mohli diskutovat velmi dlouho. Z čistě technického hlediska v tom dokumentu v podstatě není nic nového, protože my víme, jak vytápět, jak co používat eh, k vytápění v závislosti na tom, o jakou zemi se jedná, co je v dané zemi k dispozici. Nicméně se domnívám, že tom celkovém pohledu je tu ještě jeden důležitý faktor, to znamená prioritizace, stanovení si priorit. A podle mého názoru je to tak, že v, na, v diskuzích se stínovými zpravodaji musíme najít konsenzus, pokud jde o priority, které si stanovíme. Jedna z těch takových priorit musí být to, abychom zvýšili význam, nebo abychom vylepšili, renovovali budovy. Pojďme se například podívat na budovy v Bruselu. Jak je chcete izolovat? To je obrovský problém. Máme tu mnoho historických starších budov, které renovaci a izolaci potřebují. Na druhou stranu je takových budov celá řada ve členských státech, které do Evropské unie vstoupily v roce 2004. Tam jsou celá sídliště, která by potřebovala renovaci. To znamená, že první věc je renovace budov. Nemá smysl topit, pokud eh, ty budovy nebudou izolovány tepelně. To znamená, že z toho jasně vyplývá, jak by měly ty eh, priority vypadat a domnívám se a jsem přesvědčen, že se nám podaří s kolegy na těch eh, prioritách shodnout. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Děkuji, pane kolego Gieriku. Rád bych vás ještě jednou upozornil, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. květen ve 12 hodin a hlasování ve výboru ITRE se bude konat 12. července v roku 2016. Hlasování na plenárce proběhne pravděpodobně v září. Děkuji. To je tedy konec bodu 12 a nyní bod číslo 13. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a nízkouhlíkové investice ETS. To je velmi důležitá zpráva. Rád bych se omluvil panu zpravodaji, panu zpravodaji za výbor ITRE, to znamená Frederikovi Federlejovi a všem stínovým zpravodajům. Bohužel už nemáme čas. Dneska už nemáme čas na to, abychom probrali vaši zprávu. Eh, mohu navrhnout řešení do budoucna. Za prvé, můžeme to odložit. Můžeme odložit eh, diskuzi na 13. 14. června, to znamená na příští zasedání výboru ITRE, což bude za méně než měsíc, za tři týdny. A Samozřejmě, že tím se změní i lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, posune se na 15. června, to znamená den po ukončení zasedání výboru ITRE. To je můj návrh. V podstatě ani jinou možnost nemáme. Rád bych se tedy zeptal pana kolegy zpravodaje Federlea, eh, co si o tom myslí, co si myslí o tom návrhu a jak tu situaci vidí. Ano, děkuji, pane předsedo. Všichni, kdo se chtěli účastnit těch diskuzí, to znamená vlády, nevládní organizace, eh, litují toho, že v tuto chvíli diskuzi eh, mít nemůžeme, ale je to dáno okolnostmi, to znamená, že si myslím, že bude lepší, když to odsuneme, tak abychom mohli o této důležité věci řádným způsobem diskutovat, protože ETS je důležité téma. Společně se stínovými zpravodaji eh, zajistíme to, Eh, abychom tady informovali všechny zúčastněné, jakmile bude lhůta, nebo jakmile bude jasný termín, kdy se ta diskuze bude konat, protože je důležité, aby eh, veřejnost měla možnost na to reagovat a přispět k naší práci. Eh, mrzí mě to za kolegy a za všechny, kteří na tuto diskuzi napjatě čekali, ale Určitě bude lepší, když se na to vyhradíme za tři týdny dost času, než abychom to nyní rychle proběhli. Děkuji, děkuji. Dovolte mi, abych tomu řekl jednu věc. Je tu ještě jedna možnost. Je možnost o tom hovořit ve Štrasburku. Zorganizovat zvláštní zasedání ve Štrasburku, ale v tomto případě je tomu pravděpodobně tak, že ti účastníci, kteří tu dneska jsou, ti lidé navíc, kteří sem ten kvůli tomu přijeli, nebudou uh, se moci ve Štrasburku účastnit, museli by nás sledovat na internetu. To znamená, že to je druhá možnost. Mohli bychom probrat i takovéto řešení. Uvidíme v nejbližších v nejbližší době, které to řešení zvolíme, budeme s vámi v kontaktu a vy naopak budete zase v kontaktu se stínovými zpravodaji. To znamená, že se, vás omlou, že se vám omlouvám, omlouvám se všem, kteří tu čekali na tu dnešní diskuzi. Bohužel už nemůžeme pokračovat. Děkuji vám za výbor ITRE, děkuji vám za naše dnešní zasedání, děkuji také tlumočníkům, že s námi eh, zůstali o 13 minut déle. Eh, další zasedání se koná 13. a 14. června v Bruselu a nebo možná ve Štrasburku. Děkuji vám za pozornost.